byl zveřejněn, je také na webových stránkách Evropského parlamentu k dispozici. Tímto ukončuji schůzi, přeji vám všem pěkný večer a dobře se vyspěte.